Pane Ferreiro, prosím. Děkuji, pane předsedo. V předcházející rozpravě s portugalským premiérem při úvodních vystoupení předsedů jednotlivých frakcí byl široce přes, překročen stanovený čas. Jedině náš zástupce dodržel řečnickou dobu. Pokud je třeba zkrátit čas na catch the eye, tak tento postup, eh, který byl nastíněn, potom nebyl dodržen. Tak prostě v catch the eye je třeba zkrátit řečnickou dobu těm, kteří v tom prvním vystoupení nedodrželi řečnickou dobu. Není to prostě v souladu se stanovenými pravidly a my prostě tady musíme přednést silný protest. Honorevole Ferreira. Pane Ferreiro, v poměru k vašim zástupcům jsem přidělil řečnickou dobu. Myslím, že jiné řešení nebylo možné. Můžete říkat, že ne, ale prostě taková situace je. Vy s tím můžete nesouhlasit, já ten váš nesouhlas respektuji. Ovšem ty výpočty byly provedeny na základě počtu, závisí to na situaci v aule. Kompetentní orgány Řecké republiky mě přidali žádost o odnětí parlamentní imunity panu Georgojisovi Kircosovi, aby bylo možno zahájit s ním trestní řízení před eh, soudem prvního stupně v Aténách v souladu s jednacím řádem je to předáno výboru Jury, který je kompetentní v této oblasti. A teď zahájíme hlasování. Nejdříve zde máme pokyny k rámci pro budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Jen